část, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se, přijato. Druhá část, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se, přijato. Třetí část pro, proti, zdržel se, přijato. Odstavec 2, původní text ve dvou částech, první část jmenovité hlasování, zahoji hlasování. Hlasovali všichni. Ukončuji hlasování. Přijato. Druhá část jmenovité hlasování. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Ukončuji hlasování. Přijato. A odstavec 7, původní text ve dvou částech, první část, kdo je pro? Proti. Zdržel se, přijato, druhá část pro, proti, zdržel se, přijato. Odstavec 11 ve dvou částech, první část pro, proti, zdržel se, přijato. Druhá část pro, proti, to nechám přeskoumat, zahajuji hlasování. Hlasovali všichni, ukončuji hlasování. Přijato. Odstavec 15 ve dvou částech. První část, kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se přijato. Druhá část pro? Proti. Zdržel se přijato. Odstavec 16 v šesti částech jmenovité hlasování. První část hlasování zahájeno. Hlasovali všichni. Ukončuji hlasování. Přijato. Druhá část. Zahoj hlasování. Hlasovali všichni. Ukončuji hlasování. Přijato. Třetí část. Zahoj hlasování. Hlasovali všichni. Ukončuji hlasování. Přijato. Čtvrtá část, zahoji hlasování. Hlasovali všichni? Ukončuji hlasování. Přijato. Pátá část, zahoji hlasování. Hlasovali všichni? Ukončuji hlasování. Přijato šestá část. Zahoji hlasování. Hlasovali všichni? Ukončuji hlasování. Přijato. Odstavec 17 ve dvou částech. První část pro. Proti. Zdržel se. Přijato. Druhá část pro. Proti. Zdržel se. Přijato. Odstavec 18 v sedmi částech všechny jmenovité hlasování. První část zahoji hlasování. Hlasovali všichni. Ukončuji hlasování. Přijato druhá část, zahojí hlasování. Hlasovali všichni? Ukončuji hlasování. Přijato třetí část, zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Ukončuji hlasování. Přijato čtvrtá část, zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Ukončuji hlasování. Přijato pátá část, zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Ukončuji hlasování. Přijato. Šestá část. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Ukončuji hlasování. Přijato sedmá část, zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Ukončuji hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh 4, jmenovité hlasování, zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Ukončuji hlasování. Přijato. Původní text je tím vyřízen, odstavec 21. Původní text ve dvou částech, jmenovité hlasování, zahojí hlasování první části. Hlasovali všichni. Ukončuji hlasování. Přijato druhá část, zahojí hlasování. Hlasovali všichni. Ukončuji hlasování. Přijato. Odstavec 22 ve dvou částech. První část pro. Proti. Zdržel se. Přijato. Druhá část pro. Proti. Zdržel se. Přijato. Odstavec 23 ve dvou částech. První část pro. Proti. Zdržel se. Přijato. Druhá část pro. Proti. Zdržel se. Přijato. Odstavec 24 ve čtyřech částích. První část, je pro? Kdo je pro? Kdo je proti? To nechám tedy zkontrolovat, zahajuji hlasování. Hlasovali všichni, ukončuji hlasování. Přijato druhá část pro. Proti. Zdržel se. To je pravděpodobně přijato, ale přesto to zkontrolujeme. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Ukončuji hlasování. Přijato. Třetí část jmenovité hlasování. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Ukončuji hlasování. Přijato. Čtvrtá část jmenovité hlasování. zahajuje hlasování. Hlasovali všichni. Ukončuji hlasování. Přijato. Odstavec 25, původní text. Pro. Proti. Zdržel se. Přijato. Odstavec 26, původní text pro. Proti. Zdržel se, přijato. 27 ve dvou částech, první část pro, proti, zdržel se, přijato. Druhá část pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Dobře, kontrola druhé části 27. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni, ukončuji hlasování. Zamítnuto. Odstavec 28 ve dvou částech, první část pro. Proti. Zdržel se. Zamítnuto. Druhá část. Pro. Proti. Zdržel se. Přijato. Odstavec 29 pro. Proti. Zdržel se. Přijato. Odsvést 30 pro. Proti. Zdržel se. To nechám přes, překontrolovat, zahoji hlasování. Ukon, hlasovali všichni, Aha, ukončuji hlasování. Přijato. 34 ve třech částech, první část pro. Druhá proti, pardon, přijato druhá část pro, proti, zdržel se přijato třetí část pro, proti, zdržel se přijato pětka pro, proti, zdržel se přijato e, jedenáctka jmenovité hlasování, zahájí hlasování. Hlasovali všichni. Ukončuji hlasování. Zamítnuto. Původní text se tímto vyřídil. 36. Původní text ve dvou částech jmenovité hlasování. Zahajuji hlasování první části. Hlasovali všichni. Ukončuji hlasování. Přijato druhá část. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Ukončuji hlasování. Přijato. 37 původní text, je pro? Proti. Zdržel se, přijato. 12 jmenovité hlasování, zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Ukončuji hlasování. Zamítnuto. Šestka. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se přijato. A teď od tím je vyřízen tedy původní text. 49 v pěti částech jmenovité hlasování. První části zahoj hlasování. Hlasovali všichni. Ukončuji hlasování. Přijato. Druhá část. Zahoj hlasování. Hlasovali všichni. Hlasovali teď všichni. Ukončuji hlasování. Přijato. Tady přichází silné přání, že to mám dělat pomaleji. Paní kolegyně, já se snažím víc vstříc i vám. Třetí část zahajuje hlasování. Hlasovali všichni. Ukončuji hlasování. Zamítnuto čtvrtá část, zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Ukončuji hlasování. Přijato. Pátá část zahajuje hlasování. Hlasovali všichni. Ukončuje hlasování. Přijato. Odstavec 50. Pro. Proti. Zdržel se. Přijato. Sedmička ve dvou částech, první část jmenovitě zahoj hlas. Hlasovali všichni? Ukončuji hlasování. Přijato druhá část pro, proti, držel se přijato. Původní text je vyřízen, osmička v dvou částech, první část pro, proti, zdržel se přijato, druhá část jmenovitě zahojí hlasování. Hlasovali všichni? Ukončuji hlasování. Zamítnuto. Původní text se tím vyřídil. 58 ve dvou částech. První část pro. Proti. Zdržel se. Přijato druhá část pro. Proti. Zdržel se. Přijato. Jednička pro. Proti. Zdržel se. Zamítnuto. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni, hlas, končím hlasování. Zamítnuto. Devítka pro, proti, zdržel se přijato, Původní text je tímto vyřízen a nyní odstavec 61 ve třech částech jmenovitě zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Ukončuji hlasování. Přijato. Druhá část. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Ukončuji hlasování. Zamítnuto. Třetí část, zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Ukončuji hlasování. Stavec 62, kdo je pro? Proti? Zdrželi? Přijato. 10, kdo je pro? Proti? Zdrželi? To necháme ověřit. Otevírám hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasováním. Zamítnuto. Původní text do dvou částí, jmenovitě první část, otevírám hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Ehm, druhá část, otevírám hlasování. Hlasovali všichni, končím hlasování. Přijato. 67 ve třech částech, jen jmenovitě první část, dovídám hlasování. Hlasovali všichni, končím hlasování. Druhá část, eh, otevírám hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Eh, přijato třetí část, otevírám hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Přijato. Odstavec 70, původní text, první um, část, to jdem hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Přijato. Druhá část, otevírám hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Přijato první část to je pro přijato, druhá část pro proti zdrželi přijato. 76 původní, eh, tak první první část, kdo je pro, proti, zdrželi přijato, druhá část jmenovitě, kdo je pro. Dobírám hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Přijato. Návrh kdo je pro? Proti? Zdrželi? Přijato. Bod A, vodní text, první část, je pro? Proti? Přijato. Druhá část pro? Proti? Zdrželi? Přijato. Bod B, první část je pro? Proti? Zdrželi? Přijato. Druhá část pro? Proti? Zdrželi? Přijato bod I. První část to je pro, proti, drželi, přijato. Pro, druhá část pro, proti, drželi, přijato. K. Dvě části. První část pro, proti, drželi, přijato. Druhá část pro, proti, drželi, přijato. Bod N. Návrh 3. Kdo je pro? Proti? Zdrželi? Zamítnuto. Ověříme návrh 3, otevírám hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Přijato. Původní text je tímto vyřešen eh, bod O, kdo je pro? Proti? Drželi? Přijato. P. První část, je pro, proti, zdrželi, přijato. Druhá část pro, proti, zdrželi, přijato. S, první část pro, proti, zdrželi, přijato. Druhá část pro, proti, zdrželi, přijato. Rezoluce jako celé jmenovitě, otevírám hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Přijato. Tím se dostáváme ke zprávě Garcias. Eh, Radioaktivita v případě jedné nehody paní kolegyně Vasy k pořadu je připomínka pořadu jednání. Děkuji, pane předsedo. Já bych ráda informovala své kolegy, že tady došlo k veliké dysfunkci v souvislosti s touto zprávou. Víte, že tato zpráva se týká radioaktivních eh, norem v potravin a krmiv po jaderné havárii. My jsme pozvali, my jsme pozvali experty, ale nechtěli přijít. Žádali jsme komisi, aby nám dala jména expertů a oni nám řekli, že bylo, ne, že není možné poskytnout jména těchto expertů, protože scénáře jsou nesmírně důležitá úroveň a také tajná úroveň nesmírně vysoká. Děkuji mnohokrát. Děkuji, paní mm, kolegyně, to bohužel nebylo k pořadu jednání, e, to, přísluš, to byl příslušný výbor. Kdo je pro, proti, zrželi přijato návrh. 1 až 3, kde je pro, proti, přijato. Pět Jmenovitě. Někdo k eh, pořadu jednání k proto zápisu bod pět Jmenovitě. Otevírám hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Přijato. Sedm po dvou částech. První část pro, proti, zdrželi, přijato. Druhá část pro, proti, zdrželi, přijato. Návrh 11, jmenovitě, kdo je pro? Hlasovali všichni. Končím hlasování. Přijato. Návrh 12 pro, proti, zdrželi, přijato. 15 pro, proti, zdrželi, přijato. 16. Dvě části. První část pro, proti, přijato. Druhá část pro, proti, drželi, přijato. 50 pro, proti, drželi, přijato. 51 pro, proti, drželi, přijato. 54 jmenovitě. Otevírám hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Přijato. 55 jmenovitě. Otevírám hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Přijato. Návrh 40 pro, proti, zdrželi, přijato. 53 pro, proti, zdrželi, zamítnuto. 56 jmenovitě. Otevírám hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Zamítnuto. 57 jmenovitě. Otevírám hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Přijato. 52 pro, proti, zdrželi, zamítnuto. Ehm, hlasování o návrhu komise, jak, jak byl pozměněn, kde pro, proti, zdrželi, přijato. Legislativní usnesení jmenovitě, kde otevírám hlasování. Tak to bylo jednoznačné. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Ještě sekundu. Je to přijato. Kolega Fox. Pane předsedo, já chci navrhnout, abychom e, dále hlasovali o zprávě Rejda a další hlasování bychom odložili na září. S vaším e, dovolením bych vysvětlil, proč je neroz, neočekávatelné, nerozuměné, abyste hlasovali 25 minut, hlasovali v úterý a dvě hodiny ve čtvrtek ke zprávám z vlastních iniciativ a rezolucí, z nichž žádná není kriticky e, časově e, náročná. Mělo by se hlasovat pečlivěji, měli bychom toho mít dělat více v úterý, méně ve čtvrtek, takže nyní reda a pak bych zbytek odložil na září. Herr Fox. Kolega Fox, eh, já chci tento návrh eh, chci odmítnout eh, to, že jsou naše služby za to zodpovědné, dělá to konference předsedů a za druhé můžete si přečíst na seznamu hlasování délka hlasování je jaksi určena tím, kolik oddělených hlasování žádají frakce. A, mm, to, že nemáme žádno, ni, ni, to nemůžeme očekávat od e, našich služeb, takže to ovlivňuje to, kolik je tam považováno e, těch e, oddělených hlasování, takže můžeme kritizovat naši administrativu, ale ne, že by to neplánovali. Kolega Jakovčič. Mm, pane Fox, já interpretuji váš návrh, takže jednak žádáte, aby se hlasovalo o zprávě Rédě a ostatní, aby se odložili. Já bych považoval za dobré, aby, abychom tedy před, mm, nejprve hlasovali zprávě Rédě, kde pro, proti, zdrželi. Takže to je zamítnuto. Já to rád ověřím. Otevírám hlasování. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Zamítnuto. Vycházím z toho, že druhý návrh je tímto vyřízen a tím se dostávám Eh, ke zprávě o vytvoření kapitálové unie. Mm, jedna kde pro, proti. Um, ehm, oteví, jmenovité eh, hlasování. Otevírám hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Zamítnuto. Návrh 4, kde je pro? Proti? Zdrželi? To věříme. Otevírám hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Zamítnuto. Návrh 5, kde je pro? Proti. Drželi zamítnuto. Návrh 6, kdo je pro? Proti. Drželi zamítnuto. 7, kde je jmenovitě. Otevírám hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Zamítnuto. Návrh 8 jmenovitě. Otevírám hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Zamítnuto návrh 9, kde pro, proti, drželi zamítnuto 10 pro, proti, drželi zamítnuto 11. Otevír, jmenovitě otevírám hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Zamítnuto. 50. Návrh 50. Původní text. Jmenovitě. Otevírám hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Přijato. Návrh 12. Kdo je pro? Proti? Zamítnuto. 1. Kdo je pro? Proti? Žili zamítnuto rezoluce pozměněná, nepozměněná, no, Jmenovitě otevírám hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Přijato. Tím se dostáváme k usnesení Evropského programu bezpečnost. Návrh Libe na 9, kdo je pro, proti, zdrželi přijato. 10, kdo je pro, proti, zdrželi zamítnuto. 11. To bylo jednoznačné, přesto to věříme návrh 10. Otevírám hlasování. Hlasovali všichni. 10, návrh 10. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Zamítnuto. Jedenáct. Jmenovitě otevírám hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Zamítnuto. Návrh 34, kdo je pro, proti, drželi, nejasné, budeme, uh, věříme, otevírám hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Přijato. Původní text je tímto vyřešen. Návrh 12, kdo je pro, proti, zamítnuto. 13, kdo je pro, proti, drželi, zamítnuto. 4 Stavec 5, původní text, jmenovitě otevírám hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Zamítnuto návrh 14 je pro. Proti. Mm, zamítnuto. Bylo by dobré, kdyby frakce SMD Eh, indikovala. Um, návrh 35, kde pro? Proti? Zdrželi? Tak to je asi zamítnuto. Nechám to ověřit, otevírám hlasování. Hlasovali všichni, končím hlasování. Zamítnuto. Návrh 15, kde je pro, proti, zdrželi, přijato. Otevírám hlasování. Návrh 15. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Zamítnuto. Odstavec 8, původní text, kde pro, proti, zdrželi. Je to velmi nepřehledné, tak to necháme ověřit. Jak se zdá, eh, takže otevírám hlasování, zdá se, že to jde naskrz, napříč frakcemi. Hlasovali všichni, končím hlasování. Přijato. 36 je pro. Proti. To necháme uvěřit, Otevírám hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Odstavec 10, původní text, dvě části, jmenovitě první část, otevírám hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Druhá část. Otevírám hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Zamítnuto. 37 jmenovitě. Otevírám hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Zamítnuto. 38 jako doplnění. Kdo je pro? Všechno to má podobné většiny. Otevírám hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Zamítnuto. Původní text jmenovitě. Otevírám hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Přijato. Návrh 32, eh, kdo je pro? Proti? Zdrželi? Otevírám hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Přijato. Mm, se z 19 první část jde pro, proti, zdrželi, přijato, druhá část pro, proti, zdrželi, zamítnuto. Odstavec 20, původní text je pro, proti, zdrželi, přijato, Návrh 39 je pro, proti, zdrželi zamítnuto. Původní text odstavec eh, 21 jmenovitě otevírám hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Zamítnuto. 22 původního textu, kdo je pro, proti, zdrželi se, Necháme to ověřit, zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Přijato. 23, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? To také necháme ověřit, zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 16. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 44. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Návrh 17. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Pozměňovací návrh odstavec 24 původního textu jmenovitě. Kdo je pro? Omlouvá se předseda jmenovité hlasování. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh 2. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Ověříme pozměňovací návrh 2. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Zamítnuto. Odstavec 26, původní text na dvě části. První část, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? To ověříme. Zahajuji hlasování. 26, první část. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Zamítnuto. Druhá část. Kdo je pro? Je to musíme ověřit, zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh 18 jmenovitě. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Zamítnuto. Odstavec 27 původního textu jmenovitě zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Přijato. Odstavec 29, původní text pro, proti, zdrželi se, přijato. Pozměňovací návrh 19 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Odstavec 31 jmenovitě. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh 45 jmenovitě zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh 46 pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. Návrh 47 pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. Návrh 20 pro. Proti. Nejspíš přijato, necháme to ověřit. Pozměňovací návrh 20. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Zamítnuto. Návrh 21 pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. Návrh 40 jmenovitě. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Zamítnuto. Odstavec 35, původní text, jmenovitě. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh 22 pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. Návrh 23 jmenovitě. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Zamítnuto. Odstavec 36, původní, ča, původní text na dvě části. První pro, proti, zdrželi se, přijato. Druhá část pro, proti, zdrželi se, přijato. 24 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 38 původní text, první část pro, Proti? Ne, 25 byla zamítnuta, takže odstavec 38 první část, ještě jednou pro. Proti. A omlouvám se, moje chyba, prosím za prominutí, přeskočil jsem návrh 25. Návrh 25 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. A teď odstavec 38 původního textu. První část pro, proti, zdrželi se, přijato. Druhá část jmenovitě, zahajuji hlasování. Hlasovali všichni, končím hlasování. Přijato. Návrh 26 pro, proti, zdrželi se, Zamítnuto. Návrh 41 jmenovitě. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Zamítnuto. Odstavec 40 původního textu na tři části. Všechno jmenovitě. První část zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Přijato. Druhá část. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Ani. Přijato. Třetí část. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Přijato. Návrh 27 jmenovitě. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Zamítnuto. Návrh 28 pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. Návrh 1 pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. Původní text je tím vyřízen. Nyní odstavec 46, původní text pro, proti, zdrželi se, přijato. Odstavec 47 pro, proti, zdrželi se, přijato. Odstavec 48 pro, proti, zdrželi se, přijato. Návrh 33 jmenovitě. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Přijato. Návrh 29 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Odstavec 50 původního textu pro, proti, zdrželi se, přijato. Návrh 3 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Návrh 4 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Návrh 30 pro, proti, to necháme ověřit, zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Zamítnuto. Odůvodnění C původního textu pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Odůvodnění D, odůvodnění C původního textu. Zahajuji hlasování. C. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Přijato. Odvodnění D jmenovitě zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Přijato. Návrh 5. Pro. Proti. Bohužel, bohužel od velkých frakcí už nedostávám signály. Ještě jednou pro, proti, zdrželi se, přijato, pane kolego Guerrero. Návrh 6 pro, proti, zdrželi se, přijato. Odůvodnění H, původní text jmenovitě, zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Přijato. Návrh 31 jmenovitě. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Zamítnuto. Odůvodnění I původního textu. Pro. Proti. Drželi se. Zamítnuto. Zahajuji hlasování o odůvodnění I. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Zamítnuto. Návrh 7. Pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Návrh 8. Pro? Proti? zdrželi se, zamítnuto. Návrh 42 jmenovitě. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Přijato. Nyní usnesení jako celek v pozměněném znění. Jmenovitě zahajuji hlasování. Kdo si chce vzít slovo? A nikdo si nechce vzít slovo, takže zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Až budou všichni mít hlasováno, ukončím hlasování. Přijato. Nyní se dostáváme k pracovnímu programu komise na rok 2016 a přihlásil se ke slovu pan Guerrero. Regie. Regie, Herr Guerrero kann sein Mikrofon nicht einschalten. Regie, pan Guerrero si nemůže zapnout mikrofon a už. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Chtěl jsem požádat, aby eh, hlasování týkající se práce komise se posunulo na září s cílem snažit se dosáhnout dohodu s co největším úrovní konsensuálnosti, aby to bylo vyvážené mezi nejrůznějšími politickými skupinami. Děkuji, pane kolego. Děkuji, pane kolego Guerrero. Předpokládám, že jste podal tento návrh jménem své frakce. V tom případě na základě článku 109 odstavce 1 jsou podmínky splněny a já nechám uh, hovořit někoho pro a někoho proti tomuto návrhu. Kdo chce hovořit pro? Pan kolega Eichhout, prosím. Vzhledem k důležitosti tohoto tématu už v lednu jsme měli neznařené hlasování o pracovním programu na rok 2015 a myslím si, že nechceme, aby, aby se to opakovalo a proto je dobré vyhradit si čas na nalezení koncenzu a proto jsem pro posunutí na září. Děkuji, pane kolego Eichhaute. Chce někdo hovořit proti? Možná z jiné frakce, paní Ford. Já jsem předsedala vyjednávání jednotlivých frakcí v této záležitosti a myslím si, že je ostuda, že jsme od vyjednávacího stolu odešli v pondělí v noci, kdy eh, SD i EPP se shodli na tom, že bude společný text a potom jedna z těch frakcí odmítla dohodu podepsat. Já jsem tam byla a nevím, co bychom získali tím, kdybychom se k tomu vraceli v září. Děkuji, paní kolegyně Ford. Nyní budeme hlasovat. Kdo je pro návrh pana Gerera? Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. Herr Kollege, Herr Kollege, halten Sie es für möglich, dass Sie Pane kolego, myslíte si, že by bylo možné, kdybyste křičel méně hlasitě? Dobře, přejete si ověření, tak zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Přijato. Tím se dostáváme k usnesení ohledně situace v Jemenu. Máme tu společné usnesení šesti frakcí, odstavec 3 na dvě části, první část, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato, druhá část pro, proti, zdrželi se, přijato. Návrh jedna pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Návrh dva Ústní pozměnění kolegy Kouso Permuj. Předpokládám, že je vytištěno. Pane kolego, prosím. Děkuji, pane předsedo. Chtěl jsem předložit ústní pozměňovací návrh k dvojce. Vyjadřuje své obavy týkající se zbraní členů Evropské unie s několika zeměmi oblasti a žádá komisi, aby zaujala společnou pozici Evropské unie týkající se vývozu zbraní a přijatí opatření, aby všechny členské státy tuto společnou pozici respektovaly. Děkuji. Jsou námitky? To je 40 poslanců, je mi velice líto, pane Kouzoper, můj eh, pozměňovací návrh 2 v původní podobě. Kdo je pro? Proti? Tak ukazujte to pořádně. Pozměňovací návrh 2. Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Návrh 3. Já to rád nechám ověřit, ale eh, myslím si, že když volá Ček ta skupina, která pořádně nezvedá ruku, tak si myslím, že to není úplně sportovní. Zahajuji hlasování o návrhu 3. 3. Jde o pozměňovací návrh 3. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Zamítnuto. Odůvodnění E na dvě části. První část, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Druhá část pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Odůvodnění G pro? Proti? To necháme ověřit. Zahajuji hlasování. Odůvodnění G. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Přijato. Odůvodnění H pro. Proti. Zdrželi se přijato. Usnesení jako celek v pozměněném znění. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se přijato.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 Hlasovali všichni? Končím hlasování. Přijato šestá část. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Přijato sedmá část pro. Pardon, zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Přijato osmá část, zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Přijato devátá část, kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato odstavec 2, původní text na dvě části. První část pro, proti, zdrželi se přijato. Druhá část jmenovitě. Zahajuji hlasování.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 Takže ještě jednou. Odstavec 13. Kdo je pro? Proti? Bylo to přijato. 15 ve čtyřech částech. Dobrá, oběříme odstavec 13, zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Schváleno. Odstavec 15, první část, kde pro? proti, zdrželi se, schváleno. Druhá část pro, proti, I hned přeskoumáme zahájit hlasování. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Přijato třetí část pro, proti, zdrželi se, přijato čtvrtá část pro, proti, zdrželi se, přijato. Návrh tři ve dvou částech, první část pro, proti, zdrželi se, schváleno druhá část pro, proti, zdrželi se, přijato. Odstavec 19, původní text. Chcete ověřit tu druhou část? Dobrá, ověřujeme. Ověřujeme, trojka za hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Přijato. Odstavec 19, původní text ve dvou částech. První část, kdo je pro, proti. Zdrželi se. Přijato. Druhá část pro, proti. Zdrželi se. Přijato. Odstavec 25, první část, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Druhá část pro, proti, zdrželi se, schváleno. Odstavec 44 ve třech, ča- ve třech částech. Jsem rád, že pan Guerrero se zapojil, takže 44 první část, kdo je pro, proti. Zdrželi se, schváleno druhá část pro proti, zdrželi se schváleno. Třetí část pro, proti, zdrželi se schváleno. Odstavec 49 pro, proti, zdrželi se schváleno. 50 pro, proti, zdrželi se schváleno. Recital K pro, proti, zdrželi se schváleno. Eh, návrh 2 pro, proti, zdrželi se schváleno. Usnesení jako celé v pozměněné podobě. Jmenujte hlasování, které tímto zahajuji. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Přijato. A dostáváme se ke zprávě pana Kukana. Odstavec 4. Původní text ve dvou částech. První část pro, proti, zdrželi se schváleno. Druhá část jmenovitě zahajuje hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Přijato. Odstavec 6 původní text ve dvou částech, první část pro, proti, zdrželi se, schváleno, druhá část pro, proti, zdrželi se, přijato. Pozměňovací návrh 3, je to ústní návrh kolegy Kukana. Takže číslo 582, prosím, mikrofon. Děkuji za slovo, velice drobný návrh. Sedmička, druhý řádek. Slovo for v angličtině bude vymazáno a bude tam with willing. To znamená, že ten text bude zní následujícím způsobem. Žádáme vysokou představitelku, aby připravila návrhy pro spolupráci s ochotnými sousedy EU na základě a tak dále a tak dále. Takže doufám, že to takto můžou kolegové i kolegyně akceptovat. Děkuji. Má někdo nějakou námitku? Není tomu tak. Takže v této podobě budeme od trojce hlasovat pro, proti, zdrželi se, schváleno. Sebec 10 pro, proti, zdrželi se, Schváleno. Odstavec 11 ve dvou částech. První část pro, proti. Drželi se. Schváleno. Druhá část pro. Proti. Nechám to ověřit, zahoji hlasování. Druhá část odstavce 11. Hlasovali všichni, končím hlasování. Zamítnuto. Odstavec 14 ve dvou částech. První část jmenovitě zahajují hlasování. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Přijato druhá část pro, proti, zdrželi se. Přijato 15 ve dvou částech, první část pro, proti, zdrželi se. Přijato druhá část jmenovitě zahajují hlasování. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Přijato. Odstavec 20, první část pro, proti, zdrželi se, schváleno. Druhá část pro, proti, zdrželi se, schváleno. Odstavec 26, první část pro, proti, zdrželi se, schváleno. Druhá část pro, proti, zdrželi se, zamknuto. Ověříme, obřežíme odstavec 26, druhou část, zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Zamítnuto. 31. jmenovitě zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Přijato. 35 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 37 ve dvou částech, první část pro, proti, zdrželi se, schváleno. Druhá část pro, proti, zdrželi se, zamknuto 39 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 45 ve dvou částech, první část pro, proti, zdrželi se, Schváleno druhá část pro. Proti. Zdrželi se. Schváleno. 38. ve dvou částech. První část pro. Proti. Zdrželi se. Schváleno druhá část. Jmenovité hlasování. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Přijato. Návrhy na vedou částek vždy jmenovitě za hlasování. První část. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Přijato druhá část, za hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Zamítnuto. Odstavec 58, původní text ve, tři, ve třech částech. První část jmenovitě kdo je pro, tedy promiňte, říká pan předseda, zahajuje hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Přijato druhá část pro, proti, zdrželi se, schváleno. Třetí část pro, proti, zdrželi se, schváleno. Udůvodní eh, bod, udůvodní L, pro, proti, zdrželi se, schváleno. Bod udůvodní M, pro, proti, zdrželi se, schváleno. Bod odůvodnění pět vedou částek, první část pro, proti, zdrželi se, schváleno. Druhá část pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. A nyní usnesení jako celek v pozměněné podobě jmenovité hlasování zahajuji. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Bylo to přijato. A nyní jsme u zprávy paní Reda, paragraf 7, původní text ve dvou částech. První část pro, proti, zdrželi se, schváleno. Druhá část pro, proti, zdrželi se, schváleno. Druhou část ověříme, zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Přijato. Odstavec 10 vedou dvou částech. První část pro, proti. Zdrželi se schváleno. Druhá část pro, proti. To nechám ověřit. Zahoji hlasování. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Přijato. Odstavec 11 ve dvou částech. První část pro. Proti. Zdrželi se. Schváleno. Druhá část pro. Proti. Je to podobně těsně, takže ověříme. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Bylo to přijato. Třináctka ve dvou částech, první část proti, zdrželi se, schváleno. Druhá část pro, proti, zdrželi se, schváleno. Třetí část pro, ověříme druhou část, je to tedy třináctka, druhá část, zahajuji hlasování. Hlasovali všichni, končím hlasování. Přijato třetí část pro proti, zdrželi se, přijato. 16. Původní text pro, proti, zdrželi se, schváleno. 18. ve dvou částech, první část pro, proti, zdrželi se, schváleno. Druhá část pro, proti, zdrželi se, schváleno. Stavec 19 ve dvou částech, první část pro, proti, zdrželi se, schváleno. Druhá část pro, proti, zdrželi se, schváleno. 21 ve dvou částech. První část pro? Proti? Zdrželi se. Schváleno. Druhá část pro? Proti? Zdrželi se. Schváleno. 27. Tento odstavec, tady k tomuto odstavci máme od paní kolegyně Hannibal ústní návrh. Prosím, paní kolegyně. President. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Úplně na konci tohoto odstavce bych ráda navrhla následující. Věříme, že artisté, eh, umělci v této oblasti, tam, kde je exkluzivní možnost transferu práv, měla by tam být i možnost eh, kolektivního řízení, pokud je o odměny v této oblasti, tak aby eh, umělci skutečně obdrželi odměnu, eh, když například eh, hudba eh, nebo no, obsah, který hm, představuje hudební díla, jsou streamingována přes internet. Děkuji. Má někdo nějakou námitku? Ano, to stačí, můžete se posadit. Dobrá, takže nemusíme hlasovat a jsme u 28. kde je pro? proti, zdrželi se, schváleno. E, návrh dvě pro, proti, zdrželi se, zamknuto. 38. původní text, první část pro, proti, zdrželi se, schváleno, druhá část jmenovitě, zahajuji hlasování. Hlasovali všichni, končím hlasování. Přijato 43 části, první část pro, proti, drželi se schváleno, druhá část pro, proti, zdrželi se zamítnuto, třetí část pro, proti, zdrželi se schváleno, 45 ve dvou částech, prosím, Právě jsme hlasovali o odstavci 43. část. Nepomůže vám, když jak si zvýšíte svou hlasitost. Já se vám to pokusím vysvětlit. Super, super, Nein, wir, äh, ich habe hier einen dritten Teil. Ano, mám tady třetí část, je to pravda. Das ist der dritte Teil und jedenfalls in der... Ano, máme tady třetí část, recall in this context uh, this exceptions. Prosím, přikývejte EPP také. Obraťte se na své sekretariáty. Tady třetí část, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 45 ve dvou částech, první část pro, proti, zdrželi se, schváleno, druhá část pro, proti, zdrželi se, schváleno. 46 návrh 3, kde pro, proti, zdrželi se, zamknuto. Původní text jmenovitě Ověříme, dobrá, ověříme pozměňovací návrh 3, který se týká odstavce 46, zahajuji hlasování. Amalia. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Zamítnuto. Odstavec 46 původní text jmenovitě zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Zamítnuto. 51. dvě části. První část První část, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Druhá část pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 30, 53, původní text, první část pro, proti, zdrželi se, schváleno, druhá část pro, proti, zdrželi se, schváleno. 54. Původní text, dvě části. První část pro, proti, zdrželi se schváleno. Druhá část pro, proti, zdrželi se schváleno. 59. První část pro, proti, zdrželi se schváleno. Druhá část pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Návrh jedna, kde pro, proti, zdrželi se schváleno. Ověříme, ověříme návrh číslo jedna. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Zamítnuto. Herr Kollege Sauber má. Pan kolega Sauber. Eh, má technickou poznámku, jak předpokládám. Ano, já si myslím, že skutečně odvádíte úžasnou práci, snažíte se, aby jsme rychle odhlasovali. Ovšem, pokud se nechceme strávit opravdu celé odpoledne, tak bych rád poprosila, abyste zvedali všichni kolegové, kolegyně ruce, měla vás o to předseda požádat. Děkuji. Děkuji, pane kolego. <laughs> Máte to u mě. Eh, zrnička ve dvou částek, první část, první zrnička, první část, je hlasování. Hlasovali všichni, končím hlasování. Přijato druhá část jmenovitě, zahajuji hlasování. Hlasovali všichni, končím hlasování. Přijato. Úvodní ustanovení G, kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijat eh, úvodní solení O ve dvou částech. První část pro, proti. Zdrželi se přijat druhá část pro, proti. Zdrželi se přijato úvodní ustanovení R ve dvou částech. První část pro, proti. Zdrželi se schváleno. Druhá část pro, proti. Zdrželi se schváleno usnesení jako celé v pozměněné podobě. Jmenovité hlasování. zahajují hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Přijato. Dostáváme se k zprávě pana Gřiba. Máme nejdříve alternativní návrh usnesení, to je návrh číslo dvě, kde pro, proti, zdrželi se zamknuto. A pak k vlastnímu eh, usnesení 25, eh, eh, první část jmenovitě zahajuje hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Přijato. Druhá část, kdo je pro? Proti, zdrželi se. Schváleno 28. první část pro, proti, zdrželi se. Schváleno druhá část pro proti, zdrželi se schváleno. 44. první část pro, proti, zdrželi se schváleno, druhá část pro, proti, zdrželi se zamknuto. Úvodní samíka, je to pozměnce návrh číslo jedna pro, proti, zdrželi se schváleno. A pak eh, usnesení v pozměněné podobně jako celek jmenovité hlasování, které tímto zahajuji. Hlasovali všichni? Končím hlasování. To. A nyní jsme u předposlední zprávy, což je situace v Burundi. Máme tady návrh usnesení sedmi frakcí a jeden ústní návrh, který se týká odstavce dvě. ale ten nám oznámil kolega Michel, takže prosím, pane kolego. No je to ústní pozměňovací návrh, myslím si, že tím aktualizujeme celý text, protože k volbám již došlo v Burundi, takže bychom tam nahradili, že, jsme, že se velice zneklidňujeme eh, slovem, eh, že to odsuzujeme. To znamená, grave mám preoccupé nahradíme slovem condamn ve francouzštině. Má někdo něco proti? Ne, takže v této formě budeme hlasovat o stavci 2, kdo je pro, proti. Zdrželi se, schváleno. Usnesení jako celek, kdo je pro, proti. Zdrželi se, schváleno. A jsme u zprávě, promiňte, o usnesení, které se týká Srebrenici, tedy je společný návrh pěti frakcí podle odstavce. K odstavci 6 máme ústní návrh pana kolegy Jakovčiče, takže prosím, pane kolego. Jenom bych rád poprosila, abyste podpořili dvě, dvě ústní, dva ústní návrhy, protože včera došlo k dvěma velice důležitým rozhodnutím, dvěma faktům, která bychom měli zahrnout do našich usnesení 6a je nám líto, že Rada bezpečnosti OSN, která je odpovědná za udržování mezinárodního míru a bezpečnosti, selhala při přijetí usnesení, které se týká genocidy v Srebrenici. Je to politování hodné, protože Mezinárodní trestní soud, hlavní justiční orgán OSN, sám uznal, že tyto kriminální činy se že to, že to byla genocida. To je první pozměňovací návrh. A druhá, vítáme rozhodnutí eh, Rady ministrů Bosny a Hercegoviny, které bylo přijato jednomyslně aby 11.7. Eh, byl památným den, památným dnem um, připomínajícím, připomínajícím události v Serebrenici. Poprosil bych kolegy, by hlasovali pro. Děkuji. Nějaké námitky? Nevidím. Takže v této v podobě budeme hlasovat o ústním návrhu. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno usnesení jako celek. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Ovšem, děkuji všem a e, skutečně Eh, chtěli jsme to za 84 minut, tak kdybychom si ty 4 minuty ještě ušetřili bývaly, tak by to bylo pouze 80 minut. Takže nyní prosím všechny